proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 Úvodní stanovení A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 6. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno 7 pro? Proti? Zdrželi se schváleno 8 pro? Proti? Zdrželi se schváleno 9 pro? Proti? Zdrželi se schváleno 10 pro? proti, zdrželi se, schváleno 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení B12 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se, já nevím. To si musíme také ověřit elektronicky. Takže citace 17b. Můžete hlasovat. Je to pozměňovací návrh 4. Konec hlasování. 24 proti, 20 pro. Takže zamítnuto. 4 se zdrželi. Pak je tady výbor Regi, jejich pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno Regi 6. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Jsou tady ještě tři, jestli souhlasíte, tak o Regi 789 budeme hlasovat en blok. Takže kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Teď přejdeme. Inta 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITRE 3 a ITRE 4, zase jestli dovolíte, budeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. I tady bychom mohli hlasovat jednotně o všech pozměňovacích návrzích ITRE, to znamená 6, 8, 10, 11, 12. Ne, vy nesouhlasíte, no dobře, tak po jednom. ITRE 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITRE 8 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITRE 10 pro? Proti? zdrželi se schváleno. Itra 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Itra 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Itra 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Itra 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Itra 19 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITRE 21 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITRE ne, vlastně teď přejdeme k ITRE 24 pro. Proti zdrželi se schváleno. A je tady konečné hlasování elektronicky, můžete hlasovat. Konec hlasování. 44 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, takže já blahopřeji panu Ungureanu, schváleno velkou většinou. Takže blahopřejeme. teď hlasování o zprávě pana Gálera. Udržitelná politika EU pro daleký sever. Začneme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 41. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Tak přejdeme k pozměňovacímu návrhu 48. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, nezdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, nezdrželi se schváleno. 54 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 60 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 61 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnuto 64 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 65 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 67 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 69 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh 76, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 77 bude pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnut 81 až 4. Co stejné. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 87 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 93 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro. Proti zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se a se zamítnuto. 102. Aha, 99 si ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 25 pro a 25 proti, takže zamítnu to, ale je to opravdu dost těsné. Tak 102, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 103 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 104 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 111 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 112 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ale nás tím nejsem úplně jistý, takže to radši ještě ověříme elektronicky. 112. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 32 pro, 21 proti, takže schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti. Tak já nevím. Budeme o tom hlasovat elektronicky. 117. Můžete hlasovat. A prosím, hlašte se pořádně, protože pak ztrácíme zbytečně čas. Takže jste se zase nehlásili pořádně, 13 pro a 40 proti, takže to jasně zamítnuto. 118. Kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 119 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 120 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 121 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 122 pro. Proti? No, nevím, zase to není jasno. Mně se to zdá zamítnuto, ale nejsem si jist, takže 122 elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. By si se měla dělat alegrace. 43 proti a 8 pro. To je úplně jasná většina. Vy chcete, abychom dnes víc pracovali, že? Takže zamítnuto a 123. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno 124 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 125 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 126 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 127 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 128. S ústním pozměňovacím návrhem zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 129 pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 130 pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Přejdeme ke kompromisu 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 141, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 146, ne, 142. 142, kdo je pro? Proti. Já si myslím, že je to zamítnuto. Tak dobře, uvěříme. to. 142 můžete hlasovat. No právě, že předseda si není jistý. Mhm. Takže konec hlasování. Schváleno dva hlasy, no dobře, 27, 25, 142 tedy. Teď budeme hlasovat o 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 151 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 152 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 154 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 153 pro proti, zdrželi se schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 150, 161, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 160 3 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 164 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 165 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 166 pro Proti, zdrželi se schváleno 167 pro, proti, zdrželi se schváleno 168 pro, proti, zdrželi se schváleno 169 pro, proti, zdrželi se schváleno 170 pro, proti, zdrželi se schváleno 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se schváleno 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 byla stažena, 21 pro, Proti. Zdrželi se. Schváleno 22 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 23 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 25 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 26 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno 34 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 35. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno 36 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě lomeno tři, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři, šest, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět, pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, 9 a 10 bychom mohli hlasovat tam blok. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se schváleno a teď o celém usnesení elektronicky můžete hlasovat. Konec hlasování. Jednomyslně. Nikdo proti, 46 pro a 7 se zdrželo. Blahopřeji zpravodajovi, bylo to schváleno velkou většinou. Relazione. Un attimo di consultazione. Ještě moment, my to tady skonzultujeme. Bene, possiamo procedere allora. Tak můžeme pokračovat. Zpráva o jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libií. Spravodajkou je paní Gomeš. Pozměňovací návrh 25 byl stažen, takže teď budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu 1 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. 32 pro, tak to ověříme. Číslo 31, hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. 26 proti, 25 pro, takže zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 32 pro. A je tady žádost o slovo. My vote for, because I já chci říci, jestli můžeme zopakovat ještě to hlasování, protože jsem omylem smáčkl jiné tlačítko. Eh, Dobře. S tím vaším hlasem ale to stejně bude půl na půl, takže to není víc než polovina a tím pádem je to stejně zamítnuto. Ale prosím, doneste kolegovi kávu, aby se probudil. A teď budeme hlasovat dál ne, o 31 jsme už hlasovali, takže 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 33. S tím pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 34 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 35 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 36 pro? 36 pro, proti, zdrželi se schváleno 37 pro, proti, zdrželi se schváleno 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 39 pro, proti, já nevím, 39 budeme hlasovat elektronicky. Konec hlasování. Třicet pro a 21 proti, jeden se zdržel, takže schváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 46 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 47 pro. Proti. Tak já zase nevím. Budeme hlasovat elektronicky o 47. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto a to o jeden hlas. Nebylo to moc jasné. 49 pro, 48. Nejdřív pro, proti, zdrželi se, zase to není jasné. Tak 48 budeme znovu hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zase 26 ke 27, takže zamítnuto o jeden hlas. Je to zamítnuto, takže my teď přejdeme ke 49. Pro. Proti. Zamítnuto. 50. Vy to chcete ještě ověřit? 49? No dobře, když chcete. Ztrácíme tím čas, ale dobře, můžete hlasovat elektronicky o 49. Konec hlasování. 28 proti, 24 pro, takže zamítnu to. 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 51 pro. Proti nezdrželi se. Já myslím, že schváleno, ale není to jisté, takže jednička elektronicky. Konec hlasování. 27 pro a 25 proti, takže schváleno. Jen tak tak. 52 pro, proti, zdrželi se. Tahle také není jasné, takže 52 elektronicky. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno 26 ku 24, 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti,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 zdrželi se, zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že zamítnuto, ale není to jisté, takže budeme hlasovat o 11 elektronicky. Můžete hlasovat. Pozměňovací návrh 11. Konec hlasování. 29 k 23, takže zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Takže 17 to budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 25 a vidíte, 25 proti, 26 pro, takže schváleno o jeden hlas. Do, teď 18. Kdo je pro? Proti? Zase mi to není úplně jasné, možná zamítnuto, ale budeme 18 radši hlasovat elektronicky. Prosím. Ještě musíte hlasovat. Konec hlasování. 27 proti, 25 pro, takže zamítnuto. 19 pro. Proti. Hm, to je zase podobná situace. Takže elektronicky. Můžete hlasovat o 19. Konec hlasování o 19. 20 9 ku 24 zamítnuto 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 21, 22. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno 23 pro. Proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro proti, zdrželi se schváleno 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď elektronicky o celém usnesení můžete hlasovat. hlasování. A 52 pro, no to je opravdu na obrovský potlesk, je to schváleno úplně jednomyslně. Blahopřeji. Opravdový triumf pro zpravodaje. Tak, teď technická pauza na pět minut a potom budeme pokračovat v hlasování. Prosím vás, vezměte si kartičku, protože jinak ji budete muset potom znovu hledat. Eh, colleghi, per favore, urlo. Please, colleagues, we have to start, to start eh, the... prosím Dámy a už vás požádám, abychom začali znovu hlasovat. Takže, dnes máme jednat o návrhu usnesení, mm, co se týká zprávy o pokroku Turecka. Naše zpravodajka, paní Omen Ruiten, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Já vám ještě dám pár minut. Musíme ještě něco říct, než začne diskuze. Já bych vám rád připomněl, že Pozměňovací návrhy se mohou podávat do 10. 1. 2011 a potom mm, se bude mm, znovu číst návrh usnesení a jednat o těch pozměňovacích návrzích prvního druhý. A třetí čtení a hlasování na komisi by mělo proběhnout 10. druhý. No a s tímto bych na pět minut předal slovo Paní zpravodajce Omen Reuten, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych Hm, chtěla bych říci, že už několik dní máte k dispozici nové, nové znění zprávy, která se týká o pokroku Turecka z roku 2010. Tuto zprávu jsem vypracovala na základě zprávy o pokroku, kterou připravila Evropská komise. A také jsem vedla řadu jednání nikoli pouze v Bruselu, ale navštívila jsem i Turecko. Také jsem velice úzce sledovala všechna jednání, která se týkaly Turecka. Takže si myslím, že dnes jsem připravena vám představit tuto zprávu. Jak asi víte, tak já se stále soustředím nikoli pouze na ty negativní jevy v Turecku, ale také na ten pozitivní vývoj. A mm, také se soustředím na určité priority. Ve své předchozí zprávě jsem eh, upozorňovala na to, že podle mého názoru je takovou hlavní prioritou v naší spolupráci a v tom, aby Turecko, nebo v těch, aby v těch stazích bylo dosaženo pokraku, jsou ta kodaňská kritéria a jejich plnění. Důvodem je to, že kodaňská kritéria jsou velice důležitá pro vztahy e, zemí, které chtějí e, přistoupit k Evropské unii. Hovoříme zde o takových eh, věcech, jako je demokracie, občanská práva, právní stát, také nezávislá justice a tak dále. Toto jsou hodnoty, které svazují členské státy Evropské unie a to jsou také kritéria, která musí všichni nové země, které chtějí přistoupit k Evropské unii, splnit. Takže když jednáme s takovými zeměmi, jako je Turecko, tak si podle mého názoru myslím, že je důležité soustředit se právě na plnění těchto kritérií obecných, nikoli pouze soustředit se na jednotlivé technické kapitoly. Takovým hlavním politickým problémem je Kypr. Pokud eh, byste bylo řešení Kypru, tak by všechno velice rychle postupovalo. Nyní, když hovoříme o těch politických kritériích, tak eh, v praxi to znamená zejména reformy. Reformy v této zemi jsou takovou hlavní věcí, na kterou se ve své zprávě soustředím. dochází k určité polarizaci nejenom v rámci institucí, ale i v rámci celé společnosti a to má také dopad na reformy a jejich výsledek. Myslím si, že za účelem re- nových reform a modernizace turecké společnosti je zapotřebí ochoty hledat konsensus a hledat kompromisy. Mám pocit, že Velké národní skromáždění Turecka bude mít hlavní roli v, tento, v těchto úsilích. Také chci hovořit eh, o věcech, která asi nejsou nějak eh, nová. Potřebujeme více rovnováhy, více kontroly v demokratickém systému a více vyváženosti. Je také důležité, aby politické strany mohly vést vzájemný dialog. Zatím je to taková situace, že vlastně ta největší strana získá e, největší podíl. Je to vlastně podle takového hesla vítěz bere vše. Myslím si, že je zde důležité více vyváženosti při řízení států a zejména i v rámci Velkého národního skromáždění. To je, taková, to je takový hlavní bod. Za druhé chci říci, že musí dojít k systematické reformě. Minulý rok jsem byla poměrně nadšená ohledně zahájení procesu demokratizace protože došlo také k takovému pozitivnímu přístupu vůči různým náboženským skupinám, zejména vůči alevitům, ale i vůči kurdům. Zaznělo mnoho eh, pěkných slov, bylo zde mnoho takových eh, poměrně příjemných, hezkých gest, ale trošku mi tam chybí nějaké následné praktické kroky. Takže ve své zprávě také volám po demokratizaci, která by se měla týkat všech eh, vrstev turecké společnosti a že ta demokratizace by se měla stát nebo že by se měla dostat do praxe. Stále dochází k určitým problémům, které se týkají provádění právních předpisů je zde například, eh, některé právní předpisy jsou kvalitní, ale nejsou eh, plněny, nejsou prováděny v praxi. Pak je zde ještě otázka ústavy a ústavních změn. O tom jsme hovořili při mnoha příležitostech. Došli jsme k názoru, že eh, ta témata, kterých se týkalo referendum, jsou krokem dobrým směrem. Nicméně je zde potřebí ještě větších ústavních změn. Při svých návštěvách Turecka jsem hovořila i se zástupci opozice a vypadá to tak, že je zde eh, že zde zapotřebí nové ústavy, která se bude věnovat systematicky všem oblastem. Takže uvidíme, zda tedy po dalších volbách bude možné ještě tento postup nebo ten proces dále prohloubit. Co se týče dalších oblastí, tak si myslím, že je také důležité hovořit o e, dohledu nad armádou. A další takovou důležitou oblastí je rovněž e, svoboda projevu, svoboda tisku a média. Dochází e, ke zhoršování situace v této oblasti. Došlo k pozměnění článku 301 Máme zde určité otazníky, zda to funguje v praxi, nicméně vidíme, že pod tlakem určitých orgánů i pod tlakem soudní moci dochází stále k, větší, eh, k většímu nárůstu autocenzury. V demokracii je přece důležitá pluralita názorů. Musí zde být eh, rozmanitost názorů. Dále je zde téma práva žen. Na to jsem se rovněž soustředila. Je důležité zejména zlepšovat eh, vzdělávání dívek a žen. Ale podle zprávy je zde ještě asi 200 tisíc děvčat, která nemohou chodit do školy. Také se zmiňuji o problémech, jako jsou vraždy ze cti, jako je domácí násilí. Zde se právní předpisy změnily, nicméně ta realita, realita se nezměnila. Také je zde ještě velký počet eh, žen uprchlic. Eh, je zde důležité, abyste byla určitá zařízení, kde se ty ohrožené ženy budou moci skrývat eh, po určitou dobu. Takže tento systém je ještě třeba vylepšit. Jsou tam také určité lhůty. A ještě mám poslední bod. který se týká udržitelnosti občanské společnosti. Došlo k nastolení některých nových práv v rámci té no- novelizace ústavy, ale mohu říci, že turecká společnost se snaží posílit sociální dialog, zejména se to týká e, dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, usilují o určitý dialog který má vést k dalšímu pokroku pro celou zemi. Poté se také e, zabývám otázkou legislativy na ochranu životního prostředí. Zde jsme zejména apelovali na to, že je, tomu, že je důležité také klást e, na to důraz. Co se týče e, provádění dohody o přidružení a dodatkového protokolu, tak tam zatím nedošlo k žádnému pokroku. Co se týče zahraniční politiky, tak Turecko má velice důležitou úlohu. Jsou zde určité pozitivní signály. Chtěla bych však ještě apelovat na větší spolupráci mezi EU a Tureckem. To je ovšem úkol i pro EU. Pane předsedo, myslím si, že co se týče, nebo stejně jako v těch uplynulých letech je, je stejně důležité, abychom se soustředili na určité pozměňovací návrhy, které předložíme, protože chceme vyslat jasný signál. Chtěla bych požádat kolegy, aby se mnou spolupracovali a abychom předložili vlastně spíše menší počet těch pozměňovacích návrhů, aby celkově ta zpráva hladce prošla hlasováním a celou, celým postupem v Evropském parlamentu. Děkuji, říká pan předseda, takže nyní stínový zpravodaj je pan Obias jako první. Ano, eh, děkuji. Já jsem bedlivě pročetl návrh eh, zprávy zpravodajky a osobně se domnívám, že stejně jako minulý rok eh, tento dokument má vysokou kvalitu a cílem je zahrnout do, tohoto, eh, do této zprávy maximum eh, aspektů, které se týkají pokroku, který zaznamenalo Turecko na cestě k přistoupení do EU. Vedlivě to budeme analyzovat a budeme zohledňovat doporučení v tom smyslu, že bychom měli předkládat co nejméně pozměňovacích návrhů. Nicméně mám dojem, že bychom měli zdůraznit některé aspekty, které byly již uvedeny zpravodajkou. Zvláště je nutné, aby reformní proces byl podporován co nejširším eh, konsensem mezi vládou a opozicí a celou, eh, celým eh, rejstříkem stran v Turecku. Dále je zde nutnost ústavní reformy. Jsme rádi, že došlo k určitému pokroku, ale litujeme, že nedošlo k větší dohodě mezi opozicí a vládou, tak aby bylo možné pokročit dále eh, v reformách z hlediska prosazování demokracie v Turecku. A na závěr bych chtěl učinit určitou žádost. A sice, abychom o týden odložili lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Mělo to být 10. ledna, pokud se nemýlím, je to první pracovní den pro Evropský parlament, proto si myslím, že by bylo vhodné toto o týden odložit. Ano, proskoumáme tento návrh a uvidíme co s tím bude možné. Dva, dvě minuty. Ano, pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat paní Omen Ruiten za dobrý návrh. Myslím si, že v úvodním ustanovení A je uveden konsensus, tak jak to odráží stanovisko EP, to znamená z hlediska otevřeného konce tohoto vyjednávání mezi Tureckem a EU. Je to obtížný proces. V některých místech je tento text kritický, to je dobře, říkám za liberály, že jsem za to vděčný paní zpravodajce, zvláště když hovoří o svobodě mínění a tiskové svobodě, to znamená z hlediska naplňování kodaňských kritérií, to je pro nás zásadní téma. A také téma cenzury znepokojuje eh, Víte, že premiér jak si volal po určitém bojkotování některých médií, došlo také k odsouzení některých kritických médií. A to jsou věci, které nezajišťují pozitivní vývoj médií. Na druhé straně jsem hluboce frustrován, protože mnoho let jsme měli rozhovory s kolegy z Národního schromáždění v Turecku a stále jsme poukazovali na to, že o něch 10 jako překážka pro mm, zastoupení v parlamentu by měla být odstraněna. A to bylo vynecháno. Ani nedošlo k novelizace eh, ústavy, což by bylo velice jednoduché. Myslím si, že Mm, opozice zde volá potom, aby se překonala polarizace. Ovšem na druhé straně chápeme tuto politickou frustraci opozice vzhledem k tomu, že vláda není ochotná tento krok učinit. Jinak bych eh, se chtěl připojit k žádosti o odložení lhůty pro pozměňovací návrhy. Bylo by vhodné toto odložit na 17. Děkuji. Děkuji. A nyní Děkuji, pane Lambsdorff a paní Ford. Děkuji. Děkuji, Rio. Tak jako každý rok nám předkládáš pracovní, velice seriózní a vyčerpávající dokument z hlediska všech bodů, které chceme proskoumat. A pro nás stínové zpravodaje je velice příjemné pracovat na tak dobře dokumentovaném základě těch souvislostech, které charakterizují proces vyjednávání a situaci v Turecku, eh, jedná se o vzájemnou únavu. Přála bych si, abychom mohli díky této zprávě vyslat jednoznačnější a rozhodnější signály. Tak, abychom z hlediska všech bodů umožnili této zprávě akcentovat některé pozitivní aspekty a negativní aspekty, aby tato zpráva byla vhodná pro aktivaci komunikování mezi Tureckem a EU a našimi kolegy z tureckého parlamentu. Je to velice důležité z důvodu eh, kontextu, v jakém se ocitáme. Například svoboda tisku a médií a svoboda vyjadřování. To je zásadní základ veškeré demokratické společnosti. Zde musíme být ještě jednoznačnější, ještě kritičtější. Situace není akceptovatelná a musíme to důrazně vyjádřit. A ještě lépe, ale spíše více, musíme vyjádřit znepokojení a požadavky, které máme k této zásadní věci. Stejným způsobem bychom jaksi důrazněji mohli podpořit reformní ústavní proces. A dále bychom měli zároveň zdůraznit, že by bychom měli i nadále vyvíjet politické snahy a využívat naší politické legitimity tak, abychom jaksi probudili naše státy a případně i radu, pokud to bude nutné, v tom smyslu, že by měli důrazně podpořit reformu ústavy a jasně bychom měli vyzvat radu, aby otevřela kapitolu 23-24 ohledně lidských práv, justice a základních práv. Podle mého názoru k otázce kyperských Turků je zde požadavek, který v současném stavu vyjednávání musí být zohledněn. Také je nutné zohlednit uplatňování protokolu. Mohli bychom požadovat na EU, aby zaktivovala toto nařízení z hlediska přímého obchodování také se Severním Kyprem. Eh, chci, abychom zaktivovali politické signály tak abychom mohli reaktivovat tento dialog, který je nezbytný pro vyjednávání. Paní Čenaku, dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat zpravodajce za tuto novou zprávu o pokroku Turecka. Domnívám se, že její zpráva ukazuje na pokrok v některých oblastech, ale zároveň vypichuje určité negativní body, například to, že Turecko stále ještě neuznává Kyprus. Jak může kandidátská země neuznávat jednou, jednu z členských zemí EU? Chtěl bych eh, říct si, paní zpravodajce, že navzdory tomu, že v květnu 2010 se konalo jednání na vysoké úrovni a působila zde skupina kde, se, kde byli eh, premiéři a mm, byl tam vlastně i pan Erdogan, který navštívil Atény, tak bohužel nedošlo k žádnému velkému pokroku. A také co se týče eh, přeletů nad eh, Egejským mořem, tak ty stále pokračují a jedná se i o bojové letouny. Čili tyto lety stále pokračují je velice důležité, abychom hovořili i o této problematice a aby se to také objevilo ve zprávě, což je takové jedno mé doporučení, jinak si myslím, že ta zpráva je vynikající. Děkuji, pane Janaku. A nyní další řečník dvě minuty. Děkuji. Já bych rovněž chtěl poděkovat paní Oyman za její zprávu. <clears throat> Vážení kolegové, sledujeme úsilí turecké strany, turecké společnosti. Turecká společnost usiluje o demokracii, chce změnit svou strukturu, ať už hovoříme o ústavě nebo i o dalších aspektech politického i sociálního života. Domníváme se totiž, že Turecko i sousední země, a to i vlastně i Evropská unie, že všichni by z toho měli prospěch. Domníváme se, že tato zpráva paní Omen Ruiten, která analyzuje situaci v Turecku velice podrobně, by měla také obsahovat ještě některé další prvky, které jsou velice důležité. Co se týče kyperské otázky, tak se domnívám, že je důležité také popsat vlastně to um, řešení, to smírčí řešení, o které se usiluje, protože ty stávající, protože stále probíhají jednání, ale je důležité, abychom také učinili určité odkazy třeba na Famagusta, což je město, které nyní obývají už 36 let pouze hadi a štíři. A to je město, které, když o něm přemýšlíte, tak eh, musíte být eh, vlastně zděšeni. Je to město, které se rozpadá. A toto je právě město, které je přitom propojeno s Evropou, s kulturou Evropy. Je to jedno z takových významných měst středomorské oblasti. Myslím si, že tato zpráva by měla hovořit i o tom, aby to město, kde už 36 let nikdo nežije, tak aby se tam vrátili lidé, protože dnes je to město duchů, je to prázdné, vylidněné město. Turecko musí umožnit také kyperským letadlům možnost eh, letů. Myslím si, že snad Turecko je asi jedinou zemí, která zatím tyto lety nedovoluje. Děkuji. Eh, Děkuji, nyní pan Salavrakos, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl pogratulovat paní Omen Ruiten za její zprávu, která je naprosto vynikající a velice dobře vyvážená. Spravodajka zdůraznila oblasti, kde Turecko učinilo pokrok a zároveň také zdůraznila i některé oblasti, kde Turecko stále ještě trošku pokulhává. Asi víte, že toto téma sleduji již několik let. A domnívám se, že vláda premiéra Erdogana usiluje o pokrok. Zároveň však zjišťujeme, že v rámci této velké země jsou, je, je vlastně více center moci protože tam vznikla určitá situace, která je dost zvláštní. Proč to vysvětluji? Máme zde úřední vládu premiéra Erdogana, která se snaží o přátelské vztahy eh, s sousedními zeměmi. A dokonce i ministr zahraničí říká, že Turecko nemá žádné problémy se svými sousedy. Ale na, za, na druhé straně dochází k narušování e, řeckého vzdušného prostoru vojenskými letouny. Ústředí e, letového provozu vydalo stanovisko, které říká, že e, ten vzdušný prostor a ten narušilo 18 vojenských letounů z Turecka a také došlo k 14 porušení které se týkaly narušení řeckého leteckého prostoru. Zejména se to týkalo ostrova Lesbos a Chios. Já si myslím, že tohle určitě nepomáhá eh, k tomu, jak zlepšit vyhlídky Turecka na předružení, na, na vstup do EU. A také to ne, ne, nepomáhá ani dobrým sousedským vztahům Turecka. Myslím si, že se prostě jedná o to, že Turecko by zde se mělo zamyslet nad svým chováním. Jsem rád, že proběhla ústavní reforma a ještě co se týče turecké společnosti, tak turecká společnost, turečtí občané důvěřují premiéru Erdoganovi. Domnívám se, že ta důvěra, která se objevila i v referendu, bude využita a doufám, že Erdogan využije tu důvěru svých občanů a využije podporu Turků. Erdogan zatím ještě ten potenciál plně nevyužil a spíše trošku z té situace těží eh, jiné orgány. Turecko musí koexistovat s ostatními zeměmi světa a je důležité, aby pochopilo svou pozici ve světě, protože to trošku vypadá, že Turecko moc nebere v úvahu ostatní hráče na světové scéně. Děkuji, pane Salafranko, Salafranko nyní pan Howard. Děkuji. Já si myslím, že je velice důležité hovořit zejména o pluralitě, o dialogu mezi politickými skupinami, o demokratickém otevření. A myslím si, že však zde nehovořila o kapitole, která se týká hospodářské soutěže. A na to bych chtěla ještě upozornit. Měli bychom také toto zmínit ve zprávě. Eh, po, eh, také bude plenární schromáždění, které se bude konat později. Tam bychom měli mít ještě podrobnější informace a také bychom si možná měli vyslechnout eh, paní Eštnovou. Co se týče odstavce 5, tak bychom měli být v souladu s tím, co říká komisař File. Co se týče komise, podstavce 8, tak souhlasím s tím, co říká zpravodajka. Je však důležité, aby zde byl nejenom zákon, ale také, aby se ten zákon dodržoval. Pak je zde odstavec 18, který říká, že nedošlo žádnému, nebo že e, co se týče tedy e, pokroku mezi vztahu s náboženskými společenstvími, a co se týče dalších e, odstavců, co se týče těch tzv. vražd ze cti, tak zde nás nyní také čeká nová zpráva co se týče odstavce 28, tak bychom měli hovořit zejména také o hospodářském rozvoji na východě. A pak bych také chtěl ještě zmínit určité jazykové e, změny. Co se týče Kypru, tak je těžké najít určitý kompromis. V mé skupině minulý rok jsme my jsme také zapojili své kyperské kolegy, snažili jsme se najít určitý kompromis, eh, snažili jsme se najít určité konstruktivní řešení. Myslím si, že i letos s panem Elbiosem eh, se spojíme a chtěli bychom také vyzvat paní Oymen Reuten, aby to vzala v úvahu. Opět ještě chceme někdy slovo deplor nahradit slovem regrets a je také pravda, že v některých případech je to vojenské řešení nešťastné. Možná by bylo lepší ještě eh, zmínit zde tu, tu otázku demilitarizace. A také souhlasím s tím, že ještě zapotřebí prodloužit harmonogram. Potřebujeme o tom ještě eh, hovořit jak ve, ve svých skupinách, tak i v rámci parlamentu, čili ještě třeba posunout tu lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Nyní pan Kasulides dvě minuty. Um, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, také pogratulovat zpravodajce, která představila velice dobře vyváženou objektivní zprávu. A jak říkal pan Lamsworth, tak ta zpráva je vysoce kvalitní. Co se týče této zprávy, tak zejména se soustředí na plnění kodaňských kritérií a v tom jsme asi jednomyslně, v tom se jednomyslně shodneme v tom, že je důležité zejména hájit svobodu projevu, svobodu tisku a svobodu náboženství, zejména ochranu náboženských menšin. Co se týče zahraniční politiky, tak bych chtěl vyjádřit určité obavy, které se týkají nové politiky vůči Iránu a Izraeli. Dále je zde otázka Arménie, Chtěl bych zopakovat, že nedošlo k žádnému pokroku a ten pokrok, který tam snad byl, byl pouze fiktivní. Chtěl bych ještě všem zde zdůraznit, že problém, který se týká otevírání jednotlivých kapitol s Tureckem, je určitou tvrdohlavostí protože se jedná o ankarský protokol. E, dochází tedy ke, vlastně došlo ke zmrazení osmi kapitol a nyní vlastně už nejsou žádné další kapitoly, které by bylo otevřít. Takže je důležité, abychom dávali pozor na to, jaký signál vysíláme. Měli bychom být e, kritičtí vůči Turecku, co se týče lidských práv a musíme to také uvést do rovnováhy s otázkou Kypru, ale nevím, zda tím také napomáháme celému postupu vyjednávání. Ještě, bychom o tom měli přemýšlet. Děkuji, pane Kosolides. A nyní bych eh, předtím, než předám slovo dalším řečníkům, řekl, že poté, co jsme konzultovali sekretariát, tak je možné odložit hlutu z, 10, z 10. ledna na 17. ledna, opět tedy ve 12 hodin. To je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, takže váš požadavek je uspokojen. A nyní bude hovořit Manfred Nikola dvě minuty. Děkuji. I za sebe bych chtěl poblahopřát zpravodajce k této zprávě. Já bych se chtěl zaměřit na jednu otázku, a sice kyperskou otázku. V této věci bych chtěl doporučit, abychom směřovali k řešení této otázky. Toto řešení bude záležet na tom, do jaké míry eh, Turecko se odvrátí a zastaví osidlovací eh, politiku. Turecko se snaží mm, podporovat demografickou změnu eh, v osidlovaných oblastech a tím zatížit řešení kyperské otázky. Pokud bude pokračovat toto osidlování, pak eh, řešení kyperské otázky tím Eh, bude blokováno. Musíme konstatovat, že většina obyvatelstva eh, v obsazených oblastech eh, jsou Turci a nikoli kyperští Turci. A tady budeme předkládat, pan Sloboda předložil pozměňovací návrh v tomto smyslu. Bylo by dobré, kdyby toto téma bylo začleněno do vašeho, vaší zprávy. Žádáme orgán, orgány tureckých eh, Kypřanů, aby už dále neosil, neosidlovali ostrov, protože tím narušují demografickou rovnováhu a žádáme tedy takže to byla anglická verze tohoto pozměňovacího návrhu. Eh, paní Omen Reiten, je to velice důležitá záležitost pro vyřešení kyperské otázky. Ano, pan Peterle, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit poblahopřání na adresu zpravodajky paní Omen Reuten. Vypracovala skutečně dobrou zprávu. Jsem rád, že tento text je jednoznačný. A vyvodil bych z toho tři poznatky. Jednak jasné uznání pokroku. Před několika lety jsme si nemohli tento pokrok ani představit. A nyní vidíme, že některé procesy se vyvíjejí. Samozřejmě, že je nutné v tomto pokračovat. A druhé poučení z této zprávy spočívá v tom, že eh, reformy musí i nadále dynamicky pokračovat. A třetí bod je nutné, aby zásadní problémy byly jednoznačně řešeny v souvislosti s přístupem. Kypr tady zazněl několikrát. Existují eh, různé interpretace příslibu. Víte, že Turecko očekává splnění určitých podmínek ze strany EU a my vnímáme tyto věci odlišným způsobem. Nicméně je důležité, aby tento proces byl i nadále podporován. Potřebujeme gesta, která by podporovala toto konečné řešení. Souhlasím s výzvou na sjednocení těch jednotlivých stran z hlediska nutných změn. Pokud bude pokračovat polarizace, pak změny nebudou trvalé. Jsem rád, že v mezidobí došlo k mnoha politickým kontaktům s politickými frakcemi a také s představiteli opozice v Turecku. Máme nyní mnohem více informací než v minulosti. Je důležité, aby parlamentní dimenze se výrazněji rozvíjela v budoucnosti. A můj poslední bod. Také ekonomika je uvedena v jednom odstavci. Myslím, že se nejedná pouze o flexibilitu turecké ekonomiky, ale je nutné výrazněji uznat pokrok, ke kterému došlo a který si Evropa přála. Jsem velice rád, že i v tomto parlamentu jsme výrazně komunikovali s tureckým vedením. Já vám děkuji a teď pan Svoboda na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom několik připomínek. Já si myslím, že někde musíme také říci, jak to vypadá s otevíráním kapitol. Není to pouze kyperská otázka, která s tím souvisí. Tady bych chtěl podpořit to, co říkal pan Nikolas ohledně politiky osídlování a ankarského protokolu. Turecko ještě není připraveno k některým kapitolám a také některé členské státy. To musíme říci. jsou tady různé faktory, které to vysvětlují. Druhý bod. Podporuji to, co obecně mm, konstatovala paní Omen Reuten v dobré zprávě a sice z hlediska spektra stran. Chtěl bych říci, že premiér Erdogan po referendu zdůraznil, že bylo chybou nevycházet z toho širokého základu. Chtěl bych to připomenout, protože je zde snaha mít kontakt i s ostatními stranami a také opozice musí být střícná vůči těmto jednáním. Bohužel i v opozici jsou různá stanoviska. Podporuji také sociální dimenzi, která zde zazněla. A teď k Arménii. Tady musíme říci, že by měl započít nový dialog mezi Tureckem a Arménií. Samozřejmě, že Turecko tady musí sehrát svoji roli. Víme, že to není jednoduché v souvislosti s Azerbajdžanem a Náhorním Karabachem. Je nutnost najít a začít nový dialog. To je nezbytné. A naposled. Je pravdou, že tady existuje vůle, některé kroky již byly učeněny a přes bohužel některé teroristické aktivity Turecko by mělo se snažit postupovat v eh, této otázce. Zpráva je vyvážená. A co se týče zahraniční politiky, Turecko by mohlo provádět nestranou politiku, ale zdůrazňuji, eh, musí toto eh, provádět eh, v součinnosti s Evropskou unii a ne nějakým izolovaným způsobem. To jsem chtěl zdůraznit. Děkuji, pane Svobodo. A teď paní Boskurt na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se všeho nejdříve chtěla poděkovat eh, Rie eh, za pozornost, eh, kterou ve své zprávě vyjmenuje, věnuje otázkám ženských práv. Je to důležitá věc, já na to také upozorňuji ve své zprávě, kde se mluví o právech žen. Jsem velmi ráda, že se tam mluví o těch kvótách a děkuji za to Rie. A další věc. V té zprávě jsou věci, které už jsme viděli, ale něco mi tam schází. Například ehm, otázka, která se v současné době hodně řeší, to znamená nošení šátků na univerzitách. Já si myslím, že to je pro Turecko docela důležité. A potom mi tam schází něco k LGRT a k asociační dohodě a e, dialogu o vízech. A Potom tam byl ten případ, eh, který jasně ukazoval, že podle asociační dohody eh, mají turečtí občané určitá práva a vůbec se o tom nemluví. Komise slíbila, že se tím bude zabývat, že se podívá na to, co to vlastně bude přesně pro evropské státy znamenat. A nevidím to v té zprávě, myslím si, že by bylo dobré tomu věnovat trošku pozornosti. A poslední věc. Je docela jasné, eh, že už nemáme moc kapitol pro jednání, což je částečně samozřejmě kvůli Turecku, ale částečně i některými evropskými členskými státy. A vzhledem k tomu, že už tady nemáme moc kapitol, myslím si, že potřebujeme nějakou strategii, která by zajistila, že jednání se zase rozběhnou. Takže to jsou moje připomínky a chtěla bych poděkovat Trie za její práci na té zprávě. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kovačev na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat paní Rie Omen Reuten za její velmi dobře vyváženou zprávu. Většina bodů je tam zmíněná, nechci tady opakovat to, co říkali kolegové, ale chtěl bych upozornit na dvě věci. V bodě 26 se činí propojení mezi otevřením jednání o kapitole energie. Co samozřejmě vítá mezivládní dohoda pro Nabuko. Ale to není všechno. Protože teď potřebujeme eh, tu dohodu pro podporu projektu Nabuko a tam se musí účastnit země jako Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Chtějí tu dohodu podepsat, ale vypadá to, že Turecko využívá této možnosti, respektive chce to navázat na otevření jednání o kapitolu energii. A mně se nelíbí eh, takovéto zneužívání, takováto instrumentalizace, kterou na nás oni vyvíjí nátlak. My bychom samozřejmě chtěli otevřít tuto kapitolu, ale nechceme, aby to bylo navázáno nebo nějak podmíněno nějakým ultimátem, jakože když eh, neotevřete tuto kapitolu, tak my nepodepíšeme tu dohodu pro Nabuko. To se mi nelíbí. A potom ratifikace protokolu s Arménií. Když se ty protokoly podepsaly ve Švýcarsku, tak bylo jasné, že ještě nejsou vhodné podmínky pro toto navázat eh, na Azerbajdžán. Je tam ten zmražený konflikt s Náhorním Karabachem a to nepřispívá k důvěře mezi Tureckem a sousedními zeměmi. My chceme, aby Turecko bylo spolehlivým partnerem Evropské unie. To může být založeno jen na vzájemné důvěře, to znamená respektování protokolů a dohod podepsaných v minulosti i teď. Děkuji. Děkuji, pane Kovačeve. Teď paní Brepols na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekla paní Omen Reuten, že souhlasím eh, s mnohou kritikou, která se v tom textu objevuje. To se týká demokratického procesu, který ještě není v praxi úplně implementován. Je třeba začít nějak jednat. A jsem pro to, co říká, že je třeba úplně změnit ústavu, že nějaké symbolické změny nestačí. A chtěla bych se soustředit na ten odstavec o kurdské otázce. Já myslím, že tam je třeba to vyjádřit trochu rozhodněji. Já chci k tomu předložit ostatně pozměňovací návrh. Například se vůbec neodkazuje na eh, takový soudní případ eh, proti demokraticky zvoleným kurdským politikům a aktivistům za lidská práva. Potom je tam skutečnost, že referendum úplně ignoruje kurdskou otázku a bojkotování kurdských politických stran, to se tam vůbec nezmiňuje. V Belgii a v dalších zemích byly přijaty určité kroky proti zástupcům kurdských organizací. Je pravda, že kritika PKK je oprávněná, ale neříká se tady nic o příměří. Já si myslím, že bychom měli jasně říci, že kurdská strana, nebo respektive turecká vláda musí začít jednat s kurdskou stranou, aby eh, zajistili, že všichni občané Turecka budou požívat plných práv. Děkuji. Děkuji. Paní Gomeš na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych pogratulovat zpravodajce za vynikající objektivní, konstruktivní a vyváženou zprávu. Sdílím názory těch, kteří zdůraznili, že je zapotřebí zdůraznit otázku kapitoly o lidských právech, že otevření této kapitoly je naprosto zásadní. Také je zde důležitá otázka svobody projevu a svobody médií, zejména co se týče eh, například nyní případu Wikileaks a také co se týče eh, i práv žen, tak to je také další velice důležitou otázkou. Jsem velice ráda, že RIA zdůraznila i odkaz na tuto otázku. Také je zde důležitý tlak na ratifikaci, který se týká Mezinárodního soudního tribunálu, to je zde také zmíněno. Co se týče ještě otázky Kypru, tak se domnívám, že je zásadní, abychom našli konsensus a správný způsob, jak hovořit o Kypru. Ale je však důležité říci, že to je přece zájem, není to pouze zájem Turecka, které chce vstoupit do EU, je to i v zájmu EU. Musíme, musíme usilovat o to, aby tato otázka se eh, stala součástí i debaty, která se týká bezpečnosti v Evropě, také se to týká i politiky NATO protože vlastně dochází k, stále k problémům, které se týkají nevyřešené otázky Severního Kypru. To jsou podle mého názoru priority. Pak bych chtěla ještě požádat zpravodajku, zda by nám mohla říci něco, co se týče korupce, protože to je taková první věc, které si všimne každý, kdo, eh, kdo vlastně navštíví Turecko už od takové drobné korupce na nízké úrovni, která se týká třeba daní, ale já si myslím, že korupce je velice důležitá a korupci bychom měli řešit i v rámci EU. Takže bychom to neměli určitě opomíjet, co se týče těch vyjednávacích kapitol s Tureckem. Děkuji. Děkuji, paní Gomeš. Pan Papadopoulos, dvě minuty. Paní Papadopoulos. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji Rie Omen Reuten k její zprávě. A souhlasím s tím, co říká o nutnosti občanských svobod v Turecku, protože je tam demokratický deficit v oblasti práv žen, nediskriminace, mučení a boje proti korupci. Musíme vystupovat vůči Turecku kriticky, protože je to přistupující země, která musí začít respektovat naše společné evropské hodnoty, chceli se stát členem Evropské unie. Turecko bohužel nijak nerespektuje obecné prohlášení o lidských právech ani evropských hodnot, na kterých my stojíme. Neimplementují ten protokol a přitom je to jejich povinností vůči Evropské unii. Neuznává Turecko. A to je přece také povinnost vůči Evropské unii. Porušuje uh, lidská a náboženská práva řeckých Kypřanů. Zničili naši kulturu, naše kulturní dědictví, naše kostely, které patřily ke společnému evropskému kulturnímu a historickému dědictví. A já si myslím, že je třeba eh, mluvit o Famagustě ve zprávě a o nutnosti chránit kulturní dědictví Kypru, aby přestalo být ničeno. Navíc by se mělo Eh, ve zprávě zmínit také to vyrovnání, protože porušuje zprávy Rady bezpečnosti Evropy a mělo bys tam také odkázat na porušování lidských práv, co se týká těch osob, které na Kypru zmizely. Lidé na Kypru uh, už 36 let trpí etnickými čistkami. Vážení kolegové, máme 20 tisíc tureckých uh, Kypřanů, eh, kteří žili předtím v Turecku a byli přemíštěni na Kypr, takže teď je tam stále méně eh, řeků. Pokračují tam etnické čistky a je třeba, aby bylo zastaveno toto porušování mezinárodních a evropských lidských hodnot. Děkuji. Děkuji. A teď na závěr pan Teokarus. Dvě minuty. Paní. Ne, pan. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát paní Rio Menrojten k velmi jasné politické úvaze, kterou projevila ve své zprávě a chtěl bych říci, že tam v podstatě položila základ řešení kyperského problému a to nejsprávnějším způsobem, jaký jsme zatím viděli. Takže já vám opravdu blahopřeji, paní Omen Reuten. Vy jste mluvila o tom, že je třeba tento problém vyřešit na základě zásad a hodnot Evropské unie. A myslím, že tady není nikdo, kdo by mohl s tímto nesouhlasit. My si přejeme vyřešit kyberský problém právě na tomto základě. A myslím si, že nikdo by neupíral kyperským občanům práva, která požívají všichni občané Evropské unie. Samozřejmě, že někteří eh, pořád ještě nechtějí respektovat některé orgány Evropské unie, například eh, právní výbor, který řekl, že eh, co se týká právního základu pro obchod s okupovanou částí Kypru je špatný a že je třeba tuto otázku řešit. Rozhodnutí Rady z 26. dubna 2004 mluví o opětovném spojení Kypru a ne neustálém rozdělení. Já si myslím, že bychom na to měli pamatovat, jistě si to všichni velmi dobře četli. A proto si myslím, že zpráva paní Omen Ruitem by měla být základem eh, našich dalších kroků, co se týká řešení kyperského problému. Děkuji. Bene. Dobře. A teď tady máme ještě jedno vystoupení, úplně poslední, pan Lansdorf, prosím. Ještě technickou připomínku z hlediska organizování naší práce. Paní Omen Reuten předložila zprávu, pak frakce jmenují stínové zpravodaje. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby stíňoví eh, zpravodajové v této otázce měli delší řečnickou dobu než ostatní vážení kolegové protože toto není kyperská zpráva ani zpráva k řešení kyperské otázky. Já chápu, že naši kolegové eh, se výrazně zabývají touto věcí, ale musíme vědět, že mm, největší frakce zpracovává tuto zprávu jako zprávu ohledně Turecka a nikoli Kypru. Proto by bylo dobré, aby to bylo také zohledněno v udělování řečnických časů během rozpravy. Dobře. Máme tady doktora Kristofa Filoryho, který pracuje eh, v DG pro rozšíření a dáme mu teď slovo. S velkým zájmem se vyslechneme, co bude říkat. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Chtěl bych říci, že v tomto stádiu tato zpráva je ještě velmi bedlivě analyzována ze strany komise, takže já uvedu předběžné připomínky ohledně politických kritérií, která zde zazněla nebo která jsou v této zprávě. Hned bych chtěl vyjádřit velmi pozitivní ocenění zprávy paní Omen Ruiten, která ohledně politických kritérií a příslušných otázek věrně zobrazila současnou situaci v Turecku. Závěry v široké míře pokrývají závěry komise ve své roční zprávě, kterou publikovala 9. listopadu. Jenom jeden bod, paní zpravodajko. Chtěl bych vás upozornit na jednu formulaci, která se týká spolupráce v boji proti terorismu. Chtěl bych připomenout přece jen, že především Turecko v posledních letech volalo po této spolupráci s Evropskou unii. Současná formulace textu ve vaší zprávě by mohla vést k domněnce, že my implicitně kritizujeme Turecko za nedostatečnou spolupráci v této oblasti, proto by bylo vhodné správně vyvážit text v této konkrétní oblasti. Děkuji vám. Dobře, výborně. Tak této chvíli eh, bychom mohli dát poslední slovo paní zpravodajce Omen Ruiten. Prosím. Pane předsedo. En de goede ontvangst van dit rapport. Velice děkuji za, vš- za všechny komentáře a za všechny eh, i za všechny pozitivní slova. Nejprve bych chtěla říci, že Ehm, mnoha, mnoho těch komentářů se týkalo dalších pozměňovacích návrhů, které ještě od kolegů obdržím. Za druhé chci říci, že existují tedy rozdílné názory v rámci Evropského parlamentu, které se týkají přistoupení Turecka k EU. Myslím, že je třeba, abychom toto respektovali. Domnívám se, že podle mého názoru musíme zdůraznit to, co požadujeme jako to, co vidíme jako podmínky pro přistoupení Turecka. niemand op de, op de tenen. En ik, want ik heb het gevoel dat eh, het verder polariseren van dit debat, daar dienen we niemand mee, nog Europa. Eh, dále, co se týče tedy těch základních lidských práv, tak eh, si myslím, tím tedy reaguji na poznámku pana Objadova. Co se týče těch dalších komentářů, tak eh, co řík, eh, na to, co říkal pan Howard. Zmínil jste několik komentářů, které podle vašeho názoru by vyžadovaly ještě mm, mírné pozměnění. Co se týče hospodářské soutěže, tak já mám pocit, že v různých kapitolách Je to tak, že Turecko se vlastně samo nebo samo způsobuje ta opoždění. Co se týče hospodářské soutěže, tak jde o to, že to Turecko musí samo se ještě zlepšit. Dále se jste hovořili o těch vraždách ze cti. Zatím ještě nemám, nebo nemám k dispozici čísla, ale jde o faktické informace. Sama jsem se věnovala tomuto tématu. Získávala jsem informace zejména ze zprávy komise A dále, co se týče zahraniční politiky, tak chcete tam dát slovo eh, litovat. Chci říci, že zde existují různé názory, které v, posledních, eh, v poslední době se objevují. Ale myslím si, že je třeba přivítat to, že Turocko se usiluje o nový vývoj, o dynamický vývoj, ale zároveň si musíme uvědomit, že i Evropa k tomu může přispět. Byli bychom rádi, aby vysoká představitelka v tomto smyslu něco podnikla. Eh, ne, aby to vyjádřila přímo, tedy explicitně, nebo lépe řečeno, tak to ještě nezaznělo. Máme na mysli také rezoluci k Iránu eh, z hlediska bezpečnosti rady mm, takže to jsou věci, které mi připadají politování hodné a tak jsem to zde formulovala. A nyní připomínka Alexandra Lambsdorfa. Já také nesouhlasím s těmi deseti procenty, které nebyly tedy staženy nebo sníženy. A snažím se, jak si, eh, aby Turecko něco v tomto smyslu podniklo. Eh, je nutné upozornit na to, že nejenom tady je činná ta nejvyšší strana opozice, ale samozřejmě mm, mnoho dalších stran má zájem na jaksi, těchto deseti procentech. A to musíme tedy zohlednit. A nyní svoboda tisku. Tady zastupuji tvrdý kurz. V poslední době jsme vedli také určité rozhovory na toto téma. A Doufám, že mm, je to uspokojivě vyjádřeno ve zprávě. Paní Flotr, vy jste nejdříve udělala připomínku v tom smyslu, že to bylo podpořeno také Alexandrem Lambsdorfem a tato připomínka se týkala Kypru. Já konstatuji, že jsou zde kyperští kolegové. Dnes to je pozitivní, já je znám a oceňují. Ale chtěla bych jim také sdělit a upozornit je na to, že já zde vypracovávám zprávu o Turecku. A pokud by měl být vyřešen kyperský problém, pak to musí podporovat Turecko a Evropská unie a zvláště obě společenství na Kyperském ostrově. To znamená, místní populace toto musí podporovat. To jsem vám řekla již také osobně. Pokud se domníváte, to se netýká pouze Kypru, týká se to také ostatních kapitol. Kapitol, které byly uvedeny už v minulosti. Stále je zde snaha tento problém rozšiřovat. Tak to bude trvat několik let. Samozřejmě, že doufám, že za několik let tento problém bude vyřešen, ale možná, že e, příští zprávě si opět něco vyslechneme ohledně této kyperské otázky. Paní Flotr, pokud tedy předložíte pozměňovací návrh a pan Hauič chce vyjmout eh, požadavek na stažení ozbrojených eh, sil a pokud tam chcete eh, zavést další jiné body, tak pak to může vést ke velice tvrdé rozpravě, protože tady jsou velmi různá stanoviska. Já bych na vás chtěla naléhavě apelovat. Co se týče této kapitoly, akceptujte můj text. Je to dostatečně choulostivá otázka, jako taková. Pak jsou tady problémy nezvěstných osob. Přístup k těm vojenským oblastem. Tady už k něčemu došlo. A ve zprávě se to opět eh, objevuje. Já vás prosím, abyste jak si byli uspokojeni s tím, čeho bylo dosaženo. Nepředkládejte pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Protože vám musím říci, že pak nebudou zohledněny ani pozměňovací návrhy jiných stran. Musíme konstatovat určitý pokrok, ke kterému již ve vyjednávání ohledně tohoto ostrova došlo. Musíme se držet některých výsledků. Pane předsedo, musela jsem to ze sebe dostat. Nechtěla bych, abychom měli nekonečnou diskuzi jako minulý rok. Doufám, že tentokrát se nám podaří se sjednotit a že budeme moci přijmout tuto zprávu. Teď eh, k tomu, co řekla Ermine Buska. Já jsem se touto otázkou nezabývala, protože se prostě domnívám, že to není evropská otázka, tedy problém, na který si poukázala. A teď vízová záležitost. Tady si myslím, že musíme jaksi oživit jednání s Evropskou komisí. Sám o sobě to není vlastně evropský problém, je to bilaterální problém. Pak vzdělávání a další témata, která zde zazněla. Doufám, že jsem je pokryvla uspokojivým způsobem ve své zprávě. Ještě kolega Kováček tady není, ten odešel hovořil o podpoře Nabuka. Nevím, co měl přesně na mysli, ale já nemám dojem, že by v této věci existovaly problémy. Paní Prepuls, co bych k vaší připomínce mohla ještě dalšího uvést? Otázka PKK. PKK je teroristickou organizací a my ji nechceme podporovat. Skutečnost, že jsou vedeny rozhovory v Turecku, to je zřejmé. Ale nevím, zde by to mělo být zde rozvedeno ještě podrobněji. Ana Gomeš, děkuji za tvoji podporu. A teď, co se týče korupce. Tady musíme nejdříve ozřejmit, zda je možné něco v tomto smyslu podniknout. Tentokrát jsem se o tom nezmínila. Není možné každý rok všechno opakovat, ale pokud to považuješ za nezbytné, můžeme to ještě přeskoumat. A teď k tomu, co uvedla komise. Číslo 20. Tady je chyba, máte pravdu, To znamená, nejenom Turecko, ale i Evropská unie je vyzývána k tomu, aby jaksi posílila spolupráci v boji proti terorismu. Pane předsedo, mám dojem, že jsem zareagovala na všechny komentáře. Děkuji. Dobře. Já děkuji paní zpravodajce. Jak už jsem říkal, máte ještě týden na předkládání pozměňovacích návrhů, respektive máte o týden více, než jsem původně říkal. 18. první ve 12 hodin, to je časová lhuta pro předkládání čas, eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ty ostatní lhuty zůstávají stejné. A teď přejdeme zase k dnešnímu pořadu jednání a máme tam návrh usnesení o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi evropskými společenstvími, jejich členskými státy a Turkmenistánem. A pak tady máme ještě dohodu o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. Tam e, je návrh doporučení a dám slovo rovnou zpravodajce paní Nikolaj. Pane předsedo, pokud jsem to dobře pochopila, nebudeme mít dost času. To znamená, že se nebudeme moci vyčerpávajícím způsobem zabývat eh, touto zprávou, která bude předložena k druhému čtení. My si vás poslechneme přes mikrofony, když je tady trošku hluku, tak přes mikrofon vás slyšíme výborně, kolegové odchází, takže klidně pokračujte. A jen jsem říkal, že i když je tady hluk, tak přes mikrofon vás slyšíme dobře. Prosím. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Takže nejdříve bych chtěla poděkovat stínovému zpravodaji za spolupráci v této věci, ohledně této zprávy. Poslední zkusku jsme měli nedávno Pak jsme se dohodli na 13 kompromisních návrzích a také jsme se dohodli na řadě technických pozměňovacích návrhů. Chtěla bych učinit jedno upřesnění. Tato zpráva má mnohem kritičtější přístup než v první verzi, ale obsahuje také optimistickou verzi, tedy z hlediska dokončení této dohody. Já si myslím, že je důležité spolupracovat s Turkmenistánem a je nutné změnit naši strategii. Strategii, která po dobu 12 let byla neúspěšná. Byla to strategie kompletní izolace Turkmenistánu na mezinárodní scéně. Ještě jednou bych chtěla zdůraznit eh, bohatou spolupráci, kterou jsme měli v této věci. Umožnilo nám to precizovat, kontrolní mechanismus ohledně této dohody. A po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost naše stanovisko se stalo mnohem aktivnější. Mám na mysli dvouletou revizi, dále dohodu o střední Asii, dále zástupci komise, rady a našeho výboru jsou také aktivnější. Dále byl vytvořen monitorovací mechanismus pod záštitou vysoké představitelky v rámci ESVČ. Takže to je celá řada nových podnětů, které byly uvedeny v život díky této zprávě. A to umožňuje parlamentu, aby byl mnohem aktivnější. Díky této zprávě Chceme zakotvit spolupráci mezi Turkmenistánem a jeho parlamentem a EU. Je to článek 82 této zprávy. Zdá se, že parlamentní eh, dimenze a vstřícnější přístup eh, je podpořen také tím, že eh, parlamentu v Turkmenistánu předsedá žena a také zastoupení žen v tomto parlamentu je vysoké. Minulý týden jsme se sešli s představiteli delegace pro střední Asii a naši kolegové uznali, že je nezbytné uzavřít tuto dohodu o partnerství, neboť je to nezbytný rámec pro spolupráci. Samozřejmě, že je nutné zohlednit dodržování lidských práv a podporovat rozvoj v této oblasti. To je důležité, protože zatím jsme měli pouze dočasnou dohodu, která byla výlučně věnována obchodním záležitostem. Podle mého názoru pouze nová dohoda nám umožní zajistit naši větší přítomnost a zviditelnění v Turkmenistánu nejenom z hlediska lidských práv, ale také z hlediska ekonomické eh, spolupráce. A již se dostávám k závěru. Doufáme, že 26. ledna Eh, hlasování bude pozitivní a že se nám podaří změnit náš přístup, eh, zvláště eh, v oblasti lidských práv. Doufám, že z té pasivní kritiky se dostaneme do stádia proaktivního přístupu k různým zemím a zvláště k Turkmenistánu. Myslím, že bychom mohli vycházet z toho, že Turkmenistán se může stát trvalým ekonomickým partnerem. A to je faktor, který musíme zdůrazňovat. Děkuji, paní Nikolaj. Teď pan Petr na dvě minuty. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj veliko dodat k temu. Pane předsedo, myslím, že nemám, co bych dodal k tomu, co uvedla zpravodajka. Jsem velice rád, že eh, kolegové předložili mnoho pozměňovacích návrhů a že se nám podařilo eh, jak si vyčistit text, eh, takže jsme odstranili nekonzistentnost a opakování. Jsem velice rád, že se mm, pokračuje v tom kurzu, který jsme si stanovili, přestože tady existují velké rozdíly, chceme vytvořit určitý společný základ pro to, abychom díky tomuto rámci mohli začlenit eh, ty faktory, které jsou nutné pro spolupráci v Turkmenistánu. Děkuji vám. Pan Kilnilsen, dvě minuty. Paní Kilnilsen. Děkuji, vážení kolegové. V příštích měsících eh, budu vypracovat, budu vypracovat zprávu o střední Asii. A Chtěla bych eh, provést hodnocení pokroku pěti zemí, včetně Turkmenistánu, co se týká otázky lidských práv. A věc, která mi dělá v současné době starosti, co se týká Turkmenistánu, je, že mluvíme o pokroku. Já bych vám přece jen chtěla eh, říci o dvou dopisech. Eh, jeden pro generální sekretariát z listopadu a potom otevřený dopis, který poslali Asociace pro ochranu lidských práv. Podepsalo je 19 aktivistů. Tyto osoby, tyto nevládní organizace, nemohly eh, přijet na summit v Kazachstánu, kde zároveň probíhala konference nevládních organizací. Nemohli se tam dostavit, protože jim vyhrožovali v Turkmenistánu s podporou Kazachstánu a nemohli tedy přijet na ten summit OBSE. Vyhrožovali jim násilím, bylo to opravdu docela znepokojivé a v těchto dopisech, které vám můžu poslat v případě, že jste je nedostali, se mluví o obecné situaci v Turkmenistánu, E, v tomto roce, respektive v minulém roce. Podle nevládních organizací to byl ten nejrepresivnější, nejhorší rok ta bezprecedentně špatný rok, co se týká nerespektování lidských práv. Takže jestli chcete, můžete si přečíst ty dopisy a všechny ty problémy, na které se tam upozorňuje. V každém případě jsem vás prostě chtěla upozornit na to, jaká je ta obecná situace v Turkmenistánu a nedá se tomu říkat zlepšení situace lidských práv. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď na dvě minuty eh, pan místo předseda Pasku. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já se zastupuji pana Šiběče, který je naším stínovým zpravodajem a který mě tedy požádal, abych před, eh, přečetl stanovisko, které v podstatě je názorem naší skupiny, takže nyní cituji musíme stále čelit starému dilematu, zda zahájit novou eh, rámcovou dohodu eh, s zeměmi, které stále ještě nejsou schopny dodržovat mezinárodní demokratické standardy. Snažíme se však pozitivně zapůsobit na jejich, eh, na jejich vývoj, anebo tedy stá je volbou, stá se vlastně zdržet spolupráce. Co se týče Turkmenistánu, tak tam je důležité e, zájmena se soustředit na otázku lidských práv nebo třeba na zacházení z vězni. A je pravda však, že ta situace stále ještě není v pořádku. Ještě je třeba učinit mnoho pro vyřešení těchto tíživých problémů. Kompromisní znění, které bylo připraveno a které bylo projednáno tento týden, souhlasí s názorem naší skupiny, které se týká podepsání dohody s Turkmenistánem. Chceme zdůraznit také, že podepsání dohody o partnerství a spolupráci musí být eh, podmíněné a pokud by Turkmenistán neplnil závazky, které se týkají dodržování lidských práv, tak by tato dohoda neplatila. Naše skupina také podporuje všechny kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pan Autala, dvě minuty. Paní Autala. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za to, eh, že eh, se důkladně zabývala situací lidských práv v této dohodě o partnerství a spolupráci. Je to opravdu výborně sepsané a myslím si, že se musíme hlavně soustředit na ten monitorovací mechanismus Evropské unie, kterého se bude účastnit Evropský parlament. To se žádá v pozměňovacích návrzích. Ale je také pravda, co říkali ostatní kolegové, obzvláště to, co říkala paní Kiel Nielsen. Musíme si uvědomit, že eh, se pořád jedná o jeden z nejrepresivnějších režimů ve světě. A naše právo na schválení tohoto partnerství pro spolupráci bychom měli brát vážně. Musíme zajistit, že se Turkmenistán zaváže zlepšit situaci lidských práv. A já musím říct, že v této fázi je dost těžké vyvolat toho takovýto závěr už teď a věřit tomu, eh, že tak učiní a schválit tu dohodu o partnerství a spolupráci. A proto samozřejmě spousta kolegů z různých skupin váhá, jestli bychom měli ten souhlas vyjádřit. A my jakožto zelení v této situaci jsme toho názoru, že toto rozhodnutí by mělo být přijato tak za rok, abychom si počkali na to, až Turkmenistán vyšle jasné signály o tom, že hodlá na této věci zapracovat, protože v současné době ta situace opravdu dosti politování hodná. A ještě se vrátím k tomu monitorovacímu mechanismu. No to vypadá jako velmi zajímavá inovace a opakuju, že by to mohlo být možná klíčem k řešení situace. Ta formulace je trošku vágní. My bychom potřebovali eh, ji trošku posílit, aby Evropský parlament měl skutečné záruky o tom, že tato dohoda o partnerství a spolupráci zlepší situaci lidských práv v Turkmenistánu a neponechá ji stejnou. Takže já bych chtěla požádat, aby to změní v kompromisu 2, kde se mluví o monitorování Evropským parlamentem, které se váže na, ten, na tu dvouletou revizi, se nějak posílilo. A pane předsedo, Mám dotaz na výbor a na komisi. Měli jsme e, návrh, e, který předložila komise k této dohodě 6.2.98. Z článku 1 chybí odrážka, kde se mluví o budování občanské společnosti v Turkmenistánu založené na právním státě. Proč e, tato verze najednou už není v obraze? Mohla by komise na to odpovědět? Děkuji. Pan Žeb, dvě minuty. Přede všem poděkovat eh, eh, paní posou. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodajce a také všem dalším, kteří předložili pozměňovací návrhy. Zpočátku ta zpráva neodpovídala našim očekáváním, zejména co se týče tématu lidských práv. Zpráva nebrala v úvahu to, na co upozorňoval Evropský parlament v minulosti. Většina pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové, zlepšily objektivnost celé této zprávy. Nechci vůbec Turkmenistán kritizovat. Já jsem eh, eh, raději také Eh, bych se soustředil i na ocenění těch kladných pokroků, ale nemůžeme se na ně soustředit, protože musíme také zastávat linii, kterou, za, eh, kterou eh, udržuje Evropský parlament a musíme vyjadřovat výhrady, které máme vůči Turkmenistánu protože je zde mnoho věcí, které ukazují na to, že demokratická, eh, demokratická práva a ochrana lidských práv ještě musí být zlepšena. Tam, kde je, musíme také využít možnosti, které nám přináší právě dohoda o partnerství a spolupráci, co se týče ochrany lidských práv. Souhlasím s panem Paškou v tom, že musíme uh, být možni po případě tu dohodu pozastavit, pokud by došlo k závažnému porušování práv. Tato dohoda musí být také ještě opatřena všemi důležitými mechanismy, které by poté mohla Evropská unie v případě potřeby účinně využít. Poté, co jsem si přečetl pozměňovací návrhy a vyslechl jsem si zpravodajku, chápu, že došlo k vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů, které brali v úvahu názory i názory mých pozměňovacích návrhů. Děkuji. A posledním je pan Komaš. Paní Komaš. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla také jednou z těch, která předkládala pozměňovací návrhy. A Eh, ráda bych si přečetla ty kompromisní eh, znění. Bohužel se ke mně nedostala, takže možná by bylo dobré, kdyby právě ta kompromisní znění byla zaslána všem členům, kteří k této zprávě nejvíce přispěli. Takže bych na to chtěla upozornit a chtěla bych požádat zpravodajku a také stínové zpravodaje, aby nám zaslali ty Ehm, ta kompromisní pozměňovací znění. A rovněž bych chtěla říci už to, co eh, zde říkalo i více kolegů, zejména se to týká informací, které se týkají překážek, které byly kladeny nevládním organizacím, které chtěly navštívit Turkmenistán. Děkuji. A nakonec tedy paní Komeš zakončila tuto debatu. A nyní ještě požádáme o vyjádření komisi. La commissione. Vy jste zástupce komise? Ano, děkuji. Velice děkuji, že se mohu také vyjádřit několika komentáře k této zprávě. Bohužel jsem zatím ještě neviděla ten kompromisní text, takže těžko se k tomu mohu vyjadřovat nějak podrobněji, ale když hovoříme o, to, o tomto tématu, tak si vzpomínám, že jsme navrhli tři různé způsoby, jak sledovat otázku dodržování lidských práv. Jednak tam bylo to přeskoumání po dvou letech, pak zde bylo také přeskoumání jiného typu a poté zde byl ten, ten monitorovací systém. Takže my jsme otevřeni vůči vlastně všem možnostem, vždy jsme zopakovali i ve výboru pro práva a i v delegaci pro vztahy s těmito zeměmi, že jsme že jsme ochotni vás navštěvovat a hovořit o tom, jak vypadá situace v oblasti lidských práv v Turkmenistánu. Je pravda, že ta situace zatím ještě zdaleka není uspokojivá. Co se týče toho monitorovacího mechanismu, tak bych nejprve ráda viděla ten konečný text, protože jde o to, že připravujeme vlastně každý rok zprávu o stavu lidských práv a myslíme si, že postupujeme standardně, ale pokud chcete podrobnější informace o dodržování lidských práv, tak to můžeme snad zajistit. Zde však hovoříme ještě o úplně novém mechanismu monitorování, takže na to se ještě musíme podívat zejména pokud paní Nikolaj by chtěla tuto otázku prohloubit, protože pokud zde hovoříme o nějakém úplně novém nástroji, tak máme zde určité výhrady, protože eh, musíme vycházet z toho, zda se stále ještě jedná o určitý systém v rámci interinstitucionálního režimu a já zda je to tedy v rámci Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji. A nyní ještě poslední slovo které se týká této zprávy. Dáme paní Nikolaj. Ne, ještě paní Hautala se hlásí 30 vteřin. Uh, předpokládám, že by komise mohla odpovědět na mou otázku, protože je naprosto zásadní. Je dost těžké, co se týče tohoto textu, aby reagovala na ty slabiny, na které jsme upozornili. Takže já bych ráda reakci komise. Completare la commissione può aggiungere... Takže chce komise ještě k tomu něco dodat? Ptá se předseda. Chcete, se ještě vyjádřit k té konkrétní otázce paní Hautaly? Uh, well... Velice děkuji. No tak <clears throat> chci říci, že ten text, který, o kterém hovoříme, již byl vyjednán a podepsán. Nyní hovoříme o dokument, už, už to vlastně není dokument, který lze ještě nějak přepracovávat. Pokud jsou zde určité prvky, o kterých byste chtěli hovořit a které vám chybí v tom textu, tak potom se musíte obrátit na osobu, která ten text eh, vlastně vyjednávala v době před 12 lety. Takže chci zdůraznit, že ten text již byl vyjednán, byl podepsán členskými státy, členskými státy, Evropským parlamentem a Turkmenistánem, ten text té dohody. Děkuji. Takže nyní zpravodajka paní Nikoláje. Pane předsedo, chápu velice dobře znepokojení, které vyjádřili kolegové a sdílím toto znepokojení. Nicméně, myslím si, že si musíme politicky vybrat. Ve zprávě jsme stanovili všechny možné verifikační mechanismy, monitorovací mechanismy, které může používat Evropský parlament. Zároveň musím vyjádřit eh, politování nad tím, že pozměňovací návrhy nebyly dány k dispozici všem kolegům. Nicméně, já se domnívám, že odklad této dohody by pouze mm, zajistil stagnování situace v tomto regionu. A to by nám neumožnilo mít eh, konstruktivní přístup této oblasti. Samozřejmě, že můžeme uplatňovat sankce na základě evropských hodnot Evropské unie a Evropského parlamentu, no, ale zároveň tyto sankce budou pouze zhoršovat situaci, neumožní zlepšit stav. A co se týče dopisu nevládních organizací, jsem obeznámená s touto věcí. Jde o vstup do Kazachstánu a nikoli do Turkmenistánu. Jediné, co víme stoprocentně, já jsem povláním také právnička, takže nedůvěřuji jednostranným prohlášením. Já jsem si ověřila tyto věci a souvisí to s tím, že Kazachstán neposkytl víza těmto nevládním organizacím. Neznám podmínky, okolnosti a nechci se pouštět do Eh, neověřených prohlášení. Paní Otola, bohužel to, co bylo uvedeno na schůzce stínových zpravodajů, bylo vtěleno do tohoto textu. Možná, že jste nevyjádřila úplně jasně své stanovisko. Nicméně jsem ochotná s vámi toto projednat. Myslím si, že musíme upřednostňovat vstřícný dialog spíše než blokovat eh, situaci a nejednat. Co se týče zprávy jako takové, musím říci, že mechanismy, které navrhujeme v rámci této zprávy, jsou mechanismy, které jsou v souladu s Lizabonskou smlouvou. Já jsem si to ověřila u právní služby. A tyto mechanismy nám umožňují, abychom byli aktivnější, abychom nebyli rigidní a abychom přispívali k řešení eh, demokratizace, který, což je proces, který se týká této země, ale i ostatních zemí. Dobře, co se týká časového harmonogramu, tak já už jsem říkal. Ne, vlastně jsem neříkal, tak já to udělám teď. Hlasování na výboru pro Oba tyto texty proběhne 25. 26. ledna a na plenárku by to mělo jít 1. března. Ale e, jsou to dvě trošku odlišné situace, protože co se týká toho politického usnesení, nebyly žádné výhrady proti hlasování. Přesto, že tady byly zmíněny určité obavy určité kritické připomínky k celému scénáři, ale co se týká hlasování o té dohodě, tak tam zpravodajka trvá na tom, že chce, aby to šlo na hlasování a my to respektujeme. Nicméně z toho, co jsem tady slyšel, si nejsme úplně jistí, že většina kolegů skutečně bude chtít toto přihlasování podpořit. Takže jestli zpravodajka bude trvat na tom, aby se hlasovala, tak se hlasovat bude. Ale já bych vám doporučil, abyste do toho konce ledna, kdy se má hlasovat, eh, s kolegy jednala a pokusila se najít nějaké kompromisní řešení. Nějaký způsob, jak změnit váš text, aby bylo pravděpodobnější, že ten text bude schválen, protože v opačném případě, jak bych to řekl, není úplně běžnou praxí hlasovat proti něčemu, na čem jsme se už dohodli. Takže tím můžeme uzavřít naši práci pro dnešní dopoledne. Uvidíme se znovu po Vánocích 13. ledna. Takže já bych využil této možnosti, i když se možná ještě individuálně potkáme před svátky, ale asi už ne pracovně tady. Takže já vám přeji šťastné a veselé Vánoce a uvidíme se na výboru e, příští rok. A ve Štrasburku se uvidíme na plenárce. Já vám děkuji za vaši pozornost a zasedání končí.